Okay. Dear colleagues, I will now... Drazí kolegové, takže já zahájím dnešní mimořádné zasedání našeho výboru pro mezinárodní obchod. obchod. Everybody, I... Eh, myslím, že všichni máte pořad jednání. Eh, jsou nějaké Eh, požadavky na změny? Není tomu tak? V tom případě budeme postupovat podle tohoto jednacího pořadu. Druhé oznámení. Bohužel neslyšíme. Bohužel neslyšíme, je nám líto. Uh, prosím, abyste se vyjadřovali jasně, hlasitě a přesně. Tím se dostávám bezprostředně k našemu prvnímu hlasování. Jedná se o velice důležitou legislativu. Je to rámec pro zkoumání zahraničních přímých investic Evropské unie pro screening. Nejprve si v hlasování vyzkoušíme, abychom se přesvědčili, že ale už hovořím velmi pomalu, protože mi to bylo řečeno, že musím hovořit pomalu. Nicméně vyzkoušíme si hlasování, takže vás všechny prosím, abyste se chopili svých hlasovacích kartiček. Máte, znáte ten hlasovací strojek? Zahajuji hlasování, jedná se ovšem o testovací hlasování. Nefunguje vám to? Dobře, tím toto eh, zasedání, pardon, toto hlasování eh, končím a zdá se, že všechno je v pořádku, nemáme žádné problémy s hlasováním od jednotlivých politických skupin. Dobře, tak zahájíme hlasováním a bude to eh, screening zahrani- zahraničních přímých eh, investic. První kompromis jedna, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Eh, pozměňovací návrh 201, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále eh, rozdělené hlasování 37, eh, první část 27, pardon. První část odpadá totiž a hlasujeme o druhé části pozměňovací návrh 27 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4.1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4.2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 27 od AFET, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Bylo to ITRE 27? Nebylo to ITRE 27? To je AFET. Ja, 27 vom AFET. Sorry, I... bylo 27 od AFET. Takže 27 od AFET, tento pozměňovací návrh byl zamítnut. Dále přecházíme ke kompromisu 4.3. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Přijato. Pozněvací návrh 296 pro, proti, drželi se, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozněvací návrh 303 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 304 pro, 305, pardon. 30 proti, drželi se zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, drželi se přijato. Dále 338, druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis 8, pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 370, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Tři 8, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37 od AFET, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9.2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 93, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pak máme dva stejné, 4,15 a 4,16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 95, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, 5a e, pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis 9 5b. Je to trochu složité. Kompromis 9, část 5b. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Kompromis 9, část 5c. Pro? Proti? Zdrželi se přijato. ITRE pozměňovací návrh 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto.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 to je motocyklová tour. Pozměňovací návrh 68 pro, proti. 68 s ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato zcela jasně. Kompromis 13. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď úvodní ustanovení, kompromis R1 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 81 pro, klidu a pracujeme dál, takže a hlasujeme dál. Čili pozměňovací návrh 81, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R4, kdo je pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis R5. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis. Ne. Ano, kompromis R7 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Dále ITRE, pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Aha, takže jsme eh, zapomněli na 97. Takže ten jsme vynechali. Pozně, takže hlasujeme o pozměňovací 97 pro, proti, zdrželi se, přijato. Dále kompromis R8 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R9 pro, proti, drželi se, přijato. Kompromis R10 pro, proti, drželi se, přijatě. Kompromis R10A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R11 pro, proti, zdrželi se, Přijato. Kompromis R12 pro proti, zdrželi se, přijato. Dále eh, Ekon 9 pro proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis R12A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R12B pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R12C, kdo je pro, proti, drželi se. Myslím, že je to přijato, ale ověříme. R12C ověřujeme, zahajuji hlasování a končím hlasování a zcela zřejmě přijata. Asi došlo k nějaké změně. Kompromis R13 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R15, kdo je pro, proti, zdrželi se,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 Kompromis R18 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R19 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R20 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R20A pro, proti, zdrželi se, Přijato kompromis R21 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis R21A pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní přicházíme k příloze. Kompromis anex 1A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis anex 1b. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací tak to všechno další odpadá a zbývá jenom jedno, totiž poslední hlasování a bude to elektronicky. Tudíž závěrečné hlasování zahajuji. Končím hlasování. A je to vynikající výsledek a, hra, a panu Prustovi zpravodaji můžeme poblahopřát, protože e, návrh byl přijat velkou většinou. A nyní, pane Pruste, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům a stínovým, kolegům, stínovým zpravodajům, kteří přispěli k tomuto výsledku. Děkuji za tuto spolupráci. Ostatně jsem vám to i sdělil během posledního zasedání stínových zpravodajů a plně transparentně. Chtěl bych vás požádat o vaši podporu, tak abych mohl zahájit vyjednávání na základě pozměňovacích návrhů, které přijala ENTA podle 60c článku. Ne, abychom se vyhnuli diskuzi, protože je to velice důležité téma, ale proto, že bohužel harmonogram nám není příznivý. Vy znáte stejně dobře harmonogram jako já a vzhledem k tomu, že se to musí ještě překládat, tak asi nebudeme moci o tom hlasovat v červnu na plenárce, takže to bude odloženo teoreticky na červenec a tím pádem trialog bude moci začít až v září. A komisařka mi to ještě potvrdila. Eh, řekla, že rada také pracuje na této diskusi a proto by skutečně byla škoda, podle mého názoru, eh, kdyby ráda vyčkávala jednání parlamentu, eh, vzhledem k tomu, že jsme získali dosti význačné kompromisy. Také jsem se setkal s bulharskou delegací, ta také na tom pracovala výrazně a pře- bulharské předsednictví to vnímá jako prioritu, takže je tady riziko, že bychom přišli o dva měsíce. A proto vám předkládám návrh, který jsem právě uvedl. Vy víte, že tento text eh, v podstatě je výrazně očekávan ze strany našich podniků a my víme, že některé, pro některé podniky čas je otázkou efektivity, souvisí to také s pragmatismem a v důsledku toho si myslím, že by bylo dobré, abychom ušetřili tyto dva měsíce, takže vám navrhuji toto řešení navrhuji, aby vyjednávání bylo započeto na základě pozměňovacích návrhů, tak jak byly přijaty výborem INTA. To je vše, co jsem chtěl uvést, pane předsedo, a ještě jednou znovu děkuji všem kolegům, kteří přispěli k vypracování této zprávy. Děkuji vám, pane Průst, pane zpravodaj. Takže vzhledem k velké většině na výboru a vzhledem k časovým, časovým limitům a omezením zpravodaji žádá podle pravidla 69c, abychom zahájili meziinstituční vyjednávání a žádá nás o mandát a při hlasování o tomto vám připomínám, že vyjednávací tým, tam jsou zpravodaj, stínový zpravodajové a protože je 54 z ITRE, tak s potěšením také zahrneme zpravodaje z ITRE, pan Bytikofer a vyjednávání může začít poté, co to bylo oznámeno na plenárním zasedání. Na plenárním zasedání to bude 11. června. A nyní můžeme přistoupit k hlasování elektronicky. Konec hlasování. Takže oznámíme to na plenárce a pak eh, může tým přistoupit k jednávání. Děkuji za tuto velmi jasnou většinu. So, then we switch to the next... Nyní přejdeme k dalšímu hlasování, což víceméně souvisí s tím prvním. Jsou to vztahy EU-Čína. Máme tu zprávu pana Winklera s mnoha pozměňovacími návrhy. Já jsem se pedlivě si, si prohlédl ty pozměňovací návrhy, protože je to také pravidlo 54 s AFETem a vzhledem k historii vztahu mezi INTA a Fetem musíme pečlivě přeskoumat pozměňovací návrhy tak, aby žádný z výborů nezasahoval do kompetence toho druhého. Takže já jsem to probral s několika poslanci a druhá část pozměňovacího návrhu 46. Ta je nepřípustná právě proto, že to spadá do Eh, kompetence AFETu. GUE by také chtěla zmínit, že není sou, součástí kompromisu 3B a 4B. A po těchto poznámkách můžeme přistoupit k samotnému hlasování. První kompromis 1. Pro? Proti? Zdrželi se. Schváleno. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 11. To by mohlo být. Tedy to je Doplnění pro, proti, zdrželo se. Zamítá se kompromis 3A pro, proti, zdrželi se. Schváleno kompromis 3B pro, proti, zdrželi se. Schváleno 25 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 30 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 31 pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 30, zamítá se 32 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se kompromis 4a pro, proti, zdrželi se. Schváleno, kompromis 4b pro, proti, zdrželi se. Schváleno, 40 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 41, který je kompatibilní s kompromisem 5, pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 6 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Dále máme 46, pouze první část. Druhá část je nepřípustná první část. 46 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 48 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 28 pro, proti, zdrželi se.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 68 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 9 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 78 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 79 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis 11 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 86 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Kompromis. A ověříme. Ověříme pozněcí návrh 86. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 63 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 89 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 90 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 91 pro, proti, zdrželi se. Schváleno 13 pro, proti, zdrželi se. 13. 13. Takže ještě jednou, aby to bylo jasné. 13, kompromis 13 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 93 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 14 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se. 99 pro, proti,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 A nyní závěrečné hlasování o celé zprávě. Elektronicky zahajuji hlasování. Konec hlasování. Schváleno rovněž širokou většinou. Blahopřeji, pane Winkler. Sorry, I'm not sure that... Jsem si jistá. U, toho, u té 41. Přišla jsem pozdě, mohli bychom to ověřit? Uh, obvykle neověřujeme pozměňovací návrhy tak, již tak daleko. Ten výsledek byl dost jasný. Bylo to zamítnuto. Also, so there's a plus, but then we let's, let's check. No tak to uděláme znovu. Pověříme elektronicky 41. Hlasujeme. Konec. 36 hlasovalo. Schváleno. Takže je vždycky dobré se hlásit jasně, zvedat ruku. Ještě teď můj neoblíbenější bod, různé, nic. Takže další zasedání 20. června. Bruselu, děkuji. Hezký večer.